Bien. Nous reprenons les travaux de... Dobře, budeme tedy pokračovat v naší práci. Midi, la présidence du... Pro mě potěšení, že dnes odpoledne můžeme zde uvítat eh, finské předsednictví. Jak víte, k prvnímu červenci Finsko převzalo funkci předsednické země a je to první z tria eh, zemí. Poté bude následovat Chorvatsko, leden až červen 2020 a pak potom Německo od července do prosince 2020. Jde o první předsednictví v našem novém funkčním parlamentním období. A dnes odpoledne začneme eh, výměnou názorů o prioritách finského předsednictví v oblasti, které, nebo v oblastech, které spadají do kompetence našeho výboru. Jak víte, všechny předsednické země v radě e, mají hodně práce, hodně agendy. A to především platí pro vaše předsednictví, e, které nastupuje v době, kdy my e, právě finalizujeme náš návrh, jak by měla vypadat do budoucna politika soudržnosti. Nechávám stranou eh, potíže, které se týkají Brexitu, což samozřejmě také bude mít dopad na fondy soudržnosti. Eh, ve finské vládě eh, působí ministrině pro hospodářství, která tam má jako v kompetenci politiku soudržnosti a je to pro nás velké potěšení dnes odpoledne přijmout zde paní Katry Kulmuny, se kterou budeme hovořit o nových prioritách předsednictví v oblasti politiky soudržnosti. Před zasedáním našeho výboru jsme Eh, již spolu hovořili. Byl to dialog velice užitečný, který nám již umožnil si říci, co nás čeká. A to znamená především, že velice brzy opět zahájíme vyjednávání o obecném nařízení a eh, stejně tak budeme hovořit o možném harmonogramu různých konkrétních fondů, a také další významné téma, což bude víceletý finanční rámec. Jako obvykle nejprve dáme slovo paní ministrini, eh, aby mm, mm, přednesla svůj projev tak asi v 15 minutách, poté dostanou slovo koordinátoři a poté poslanci, nejprve tedy koordinátoři a poté členové našeho výboru, takže máte slovo a děkuji, že jste přišla. Thank you. Děkuji. Děkuji, děkuji, milý pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu je opravdu pro mě velkou ctí, že zde mohu být s vámi v Evropském parlamentu a samozřejmě velmi si vážím vašeho času, který chcete věnovat této důležité debatě týkající se politice soudržnosti. Já samozřejmě doufám, že se v běhu našeho předsednictví budeme intenzivně stýkat a budeme komunikovat a nejen v průběhu předsednictví, ale i poté budeme hovořit o konkurenceschopnosti a našich politikách. Dnes mám tu příležitost hovořit o prioritách finského předsednictví v Evropské komise. Chceme samozřejmě, aby Evropská unie byla opravdu konkurence s nejkonkurenceschopnější konkurenceschopnější ekonomikou. A doufáme samozřejmě, že také ve spolupráci s vámi a s dalšími aktéry, kteří budou přijímat rozhodnutí, se budeme tedy věnovat důležitým věcem. My si také myslíme, že mezi ty základní a klíčové věci jistě patří přechod k klimaticky neutrální ekonomice, efektivní jednotný trh Evropské unie, moderní a inovativní průmyslová politika, včetně digitální ekonomiky, aktivní obchodní politika a samozřejmě nové schopnosti a také celoživotní vzdělávání. Kolegové, Evropského parlamentu. Samozřejmě naše společné snahy se musí nějakým způsobem přetavit v cíle, které se stanou realitou. A to se musí také odrážet v každodenním životě našich občanů. To znamená, že naším cílem agendy pro nový růst bude nový politický rámec na následujících pět let. A já doufám, že samozřejmě budeme moci v blízké budoucnosti hovořit o udržitelné agendě růstu pro Evropskou unii, která bude bude také implementována. A když začneme bodem jedna, to znamená přechod ke, ke společnosti, která bude klimaticky neutrální. Samozřejmě musíme se nějakým způsobem potýkat s klimatickými změnami. To je prostě něco, čemu se nevyhneme. A proto výzkum a inovace budou hrát opravdu klíčovou roli. Budou to ty hlavní katalyzátory a motory nové udržitelné ekonomiky. Ale samozřejmě musíme udělat všechno pro to, aby tento přechod byl férový. A proto já si také myslím, že tento přechod e, nám poskytne nové příležitosti ke vzniku a vytváření nových pracovních míst. Chceme samozřejmě e, rozumnou, inteligentní cestu k jednotnému udržitelnému trhu. Tady samozřejmě je velmi důležitá, důležité posilovat nové služby a hlavně digitální služby, které tvoří opravdu nezbytnou součást jednotného trhu musíme eh, si uvědomit, že chceme, aby Evropa že chceme, aby se Evropa stala opravdu globálním lídrem v digitální ekonomice, to znamená digitální digitalizace, umělá inteligence, data, to jsou všechno základní klíčové věci. Máme tady také věci týkající se právě nových schopností a rozvíjení těchto nových schopností. Samozřejmě celoživotní vzdělávání bude také ve středu zájmu pro naší budoucnost dále. Obchodní politika hraje samozřejmě klíčovou roli e, a má externí velkou dimenzi pro konkurenceschopnost Evropské unie. Proto konkurenceschopnost musí být také podporována velmi ambiciozní a efektivní obchodní politikou proto, aby Evropská unie i nadále mohla být důležitým globálním aktérem. Dámy a pánové, jsem ráda, že budeme hovořit o budoucnosti regionu, protože jde o podporu právě snah jednotlivých regionů, které hrají klíčovou politiku v politice soudržnosti. A Evropská unie hrála klíčovou roli právě v podpoře jednotlivých eh, regionů. A o tom můžeme samozřejmě hovořit i v souvislosti s mým domovským regionem, který je velmi málo osídlený a nachází se na sever Evropské unie. Díky podpoře Evropy můžou naše regiony získávat podporu a pomoc. Politika soudržnosti je opravdu velmi důležitým nástrojem pro udržitelnou ekonomiku a její růst. Je to důležité také pro eh, zaměstnanost, eh, konkurenceschopnost, pro demografické změny, ke kterým dochází a také k přístupnosti a e, snahám, také je to velmi důležité pro snahy popasovat se s klimatickými změnami. Samozřejmě, e, finské předsednictví bude mezi svými klíčovými cíly mít i základy právního státu, které jsou zcela nezbytné pro budoucnost Evropské unie. Samozřejmě, že právě fondy z politiky soudržnosti mohou našim občanům přinést nové možnosti. Politika soudržnosti by měla lépe podporovat právě udržitelný růst, eh, pra, eh, trh práce a také ekonomiku, která vychází z inovací. To znamená, budeme chtít podporovat výzkum, inovace a samozřejmě se tím budeme také snažit bránit negativním vlivům globalizace. Je třeba podporovat také potenciál digitalizace a nových vznikajících technologií, jako je například právě umělá inteligence, která je zcela zásadní jako základní eh, vlastně princip pro růst v celé Evropě. Potřebujeme také inteligentní eh, strategie pro specializace, které vedou právě k vytvoření dobrého strategického rámce pro novou ekonomiku vycházející nebo zakládající se na inovacích. Investice právě v nízkoenergetických technologiích a v oblasti oblasti eh, biologické a oběhové ekonomiky hrají klíčovou roli. To znamená, my potřebujeme udělat vše pro to, abychom se drželi také těch stanovených cílů. Kromě toho, takzvaný upskilling a reskilling na pracovním trhu jsou velmi důležité principy pro eh, naší konkurenceschopnost v oblasti průmyslu. Musíme se zaměřit na mládež, na lidi znevýhodněné a také na integraci eh, migrantů. Evropa musí být co nejjednotnější a co nejsilnější, aby mohla odpovídat a reagovat na globální výzvy. Je také velmi důležité, abychom podpořili přeshraniční spolupráci a to na interních i externích hranicích Evropské unie. To znamená, musíme podporovat mobilitu, samozřejmě kontakty mezi lidmi a také udržitelný ekonomický rozvoj ve hraničních regionech. Kromě toho samozřejmě potřebujeme programy pro pro ochranu externích hranic, které zajistí vyšší bezpečnost Evropské unie. A musíme se také podívat na arktický region, který nabízí velký potenciál. Evropská unie hraje klíčovou roli, pra, roli právě v arktickém regionu a také dobře zastupuje zájmy Evropské unie. To znamená, přichází se novými investicemi, které představují také přidanou hodnotu pro udržitelný rozvoj a také pro plnění cílu agendy 2030. Máme legislativní balíček politiky soudržnosti na roky 2021 až 2027, což je opravdu nedílná součást víceletého finančního rámce. A naším cílem je samozřejmě v této snaze podkračovat co nejefektivněji, jak jen to bude možné. Proto, abychom mohli ukončit víceletý finanční rámec, budeme muset spolupracovat. A to je jeden z hlavních cílů finského předsednictví. Na podzim se pokusíme ukončit vyjednávání na úrovni rady a kromě toho také vycházíme že se, z toho, že se nám podaří také eh, ukončit vyjednávání o eh, sektorálních odvětvových návrzích v rámci víceletého rámce. Eh, doufáme, že ten budoucí víceletý finanční rámec opravdu co nejefektivněji zareaguje na politické priority Evropské unie. Politická, eh, politika soudržnosti a finské předsednictví. My samozřejmě budeme dělat všechno pro to, aby co nejdříve byla nastartována interinstitucionální vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí a radou. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout co největšího názorového souladu a že budeme co nejdříve moci odstartovat novou generaci programu. A já se velmi těším na konstruktivní a plodnou spolupráci mezi spoluzákonodárci eh, v oblasti právě vyjednávání o novém legislativním balíčku, týkající, který se týká politiky soudržnosti. Pane předsedo, Vážení členové a členky Evropského parlamentu, zcela na závěr bych ráda řekla, Ekonomický růst je samozřejmě nezbytný, ale musí to být růst, který bude environmentálně a společensky udržitelný. A politika soudržnosti je zcela zásadní v tomto smyslu. Nový design pro růst je zcela nezbytný právě pro přechod ke klimaticky neutrální společnosti. A e, buďme, prosím vás, plní naděje a buďme ambiciozní a připravení k práci. Musíme samozřejmě podpořit e, Evropskou unii, která bude sociálně inkluzivní a také konkurenceschopná srpna. Děkuji, děkuji, děkuji za mě a samozřejmě v tuto chvíli už mohu pouze říci, že se těším na všechny vaše připomínky, komentáře a otázky. Děkuji mnohokrát. Selon la procédure Podle obvyklého postupu nejprve dám slovo koordinátorům a e, s povolením kolegy Novakova, tak nejprve dám slovo zástupci socialistů Eh, poněvadž je pod časovým tlakem, tlakem, takže kolega Marquez a poté kolega Novakov. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegovi. Paní ministrině, je to poděšení vás přivítat na výboru Regi. A já hovořím za koordinátora a chci vám říci, že z našeho pohledu e, v příštím víceletém finančním rámci, tak politika soudržnosti musí být, nadále být hlavní investiční politikou EU, protože prokázala své výsledky, má přidanou hodnotu pro občany, pro soudržnost našich regionů. A pro Evropu je zcela zásadní, abychom trvali na stejné politice. A samozřejmě chápeme eh, to, že chcete, aby vše bylo finančně efektivní. My všichni chceme finanční efektivitu a efektivní opatření, ale eh, my jsme velice citliví na eh, ty rozdíly mezi návrhem komise a mezi tím, jak náš parlament se k tomu staví. My jsme již odsouhlasili většinou náš postoj vůči finančnímu rámci a jsme náročnější, než byl původní návrh komise. Očekáváme, že rada vezme řádně do úvahy jak návrh komise, ale samozřejmě i postoj Evropského parlamentu a především, co se týče eh, politiky soudržnosti a co se týče dalších Eh, tradičních politik, které jsou nezbytné pro soudržnost Evropy a regionu a členských států obecně, protože politika soudržnosti je pro všechny státy a takto je třeba ji i vnímat jako prioritu příštího rámce. Očekáváme, že příští rámec adekvátně zohlední eh, očekávání a potřeby občanů a že ohlední význam politiky soudržnosti. Je třeba vzít do úvahy priority. Dekarbonizace, snižování emisí uhlíku, to je priorita nás všech. Je třeba, aby to bylo reflektováno v politice soudržnosti, potažmo v rámci. Když mluvíme o digitalizaci, vy jste řekla, že to je priorita vašeho předsednictví. My musíme, aby ale inovace se dostala všude do Evropy, do všech regionů. Takže to je třeba také zdůrazňovat příštím programovém období. Je třeba vzít do úvahy i situaci těch periferních, vzdálených regionů. Ty nejvíce potřebují naši solidaritu. Ty jsou v obtížné situaci, eh, nemají stejné možnosti jako jiné, takže to je třeba také reflektovat v rámci, finančním rámci a závěrem potom ty regiony s tím střední, středním příjmem, které jsou v takové mm, pasti, Eh, které, eh, které, eh, kterým je třeba také pomáhat, vzít je do úvahy. A trialogy vůbec ještě nejsou u konce, zdaleka ne. A především pokud jde o alokace položek na jednotlivé politiky a vůbec ne, jak jsem řekl, zde parlament drtivou většinou na konci minulého roku odsouhlasil svůj postoj a vůbec nebyl zatím vzat do úvahy, takže očekáváme, že rada tak učiní. Děkuji, děkuji, milý kolego. A nyní za EPP má slovo kolega Novakov. Děkuji, pane předsedo, milá paní ministrině. Za EPP bych vás chtěla také přivítat zde na výboru jsem přesvědčen, že ještě eh, v příštím půlroce budeme mít hodně příležitostí na jednání. Jak víte, eh, eh, lidé ve Finsku, Finové, jsou známí tím, že jsou přímočaří a hovoří přímo tedy. Já také budu hovořit přímo. Já jsem si přečetl váš program a ze 17 stránek tak politika soudržnosti tam figuruje v jednom odstavci a e, částečně se tam mluví o zvýšení částky na politiku soudržnosti. Já jsem očekával trochu více. Můžete nám říci více o vašich prioritách, tedy konkrétně politiky soudržnosti? Teď e, vyjednáváme o příštím sedmiletém programovém období. Hodláte začít vyjednávat již v září? Máte mandát? uzavřít aspoň dvě či tři kapitoly a zvažujete možnost, že eh, budete eh, nově definovat eh, ten box, který je třeba znovu definovat. Především jde o ten způsob spolufinancování. Děkuji, děkuji milý kolego, za Renew Andrej Notek. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, paní ministrině. Jsme eh, kvitujeme, že jste eh, zmínila tu otázku eh, bezuhlíkové ekonomiky a zároveň hovoříte o ekonomickém růstu a o konkurenceschopnosti evropského průmyslu to všechno jsou eh, velice významná čísla. A souhlasíme s předřečníky, mm, ve vašich prioritách příliš neho, eh, nehovoříte o politice soudržnosti, takže bychom uvítali více v tomto směru. Eh, zde, abych využil vaší přítomnosti, tak bych chtěl zdůraznit eh, situaci několika regionů, které jsou mm, především postiženy eh, tou výzvou, tedy uhlíkově neutrální ekonomiky. Jsou to regiony, tedy, kde eh, je těžký průmysl, který hodně produkuje uhlíku a mm, mm, opírá se o uhlí a já bych chtěl, abyste vzali do úvahy takovou podporu těmto regionům v víceletém finančním rámci na příští období. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní kolega za zelené. Děkuji, pane předsedo. Ehm, dovolte několik slov finsky. Chtěl jsem vás uvítat na našem výboru. Jak víme, finská diplomacie je velmi eh, uhlíkově neutrální a tím se dostáváme k tomu nejnalehavějšímu tématu, kterému čelíme nejen jako EU, ale jako uh, světová komunita jako taková, a to jsou problémy s klimatickými změnami. Já si myslím, že je skvělé, že již ve svém programu zdůrazňujete, že chcete v této věci něco podniknout a proto vás vnívám jako, spíš jako partnera u vyjednávacího stolu, protože, jak víte, Evropský parlament jednoznačně požadoval dekarbonizaci průmyslu a, a, a, a Výsledky voleb ukazují, že si to také lidé přejí a proto eh, Tedy tady máme jak pozici Evropského parlamentu k dekarbonizaci a také zákaz fosilních paliv. A otázka je tedy, jak k tomu vyjednávání přistoupíte. Říkala jste, že chcete vyjednávání dotáhnout do konce na podzim. To je zajímavé. Myslím si, že je to skvělý cíl, ale myslím si, že bychom neměli nic ukvapit. Pokud se vám to podaří, tak ehm, ehm, to bude dobré. Ehm, byl bych rád, že byste přijali návrh Evropského parlamentu, ale protože tomu příliš nevěřím, tak bych se vás chtěl zeptat, jakým způsobem chcete urychlit tyto věci a jejich prosazování Bylo by možná lepší i vyčkat, abychom měli velmi konzistentní eh, politiku soudržnosti. Dále eh, jste hovořila o to, že eh, tato politika je pro Evropskou unii důležitá politika soudržnosti, že je potřeba navyšovat výdaje na tuto politiku a je, jak uváděl jeden předřečník, tak mm, si to myslím i já a zajímalo by mě, jak se k tomu staví vaše mm, předsednictví na radě. Bude to navýšeno? To je důležitější než nějaké prohlášení. Když hovoříme o dekarbonizaci, tak nejsnažší způsob je prostřednictvím financování a to jednoznačně prostřednictvím evropské politiky soudržnosti. A potom ještě poslední otázka. Vy jste zmiňovala arktický region. Samozřejmě pro vás um, geograficky uh, je to zřejmé, pokud jde o vaši zemi. A mě by zajímalo, jaké jsou vaše plány v tomto směru. My samozřejmě musíme zachránit tuto oblast, zachránit přírodu v této oblasti, eh, moře, mořské dno, ale pokud vaše plány eh, se zaměřují pouze na využívání, podobně jako plány Ruska a pouze se zaměřují na těžbu ropy, tak to jistě není to, co bychom si přáli a oč bychom měli usilovat. Děkuji vám a těším se na vaše odpovědi. Děkuji. A za ID Alessandro Ponza. Madame, entendu. Paní Alessandro. Grazie. Grazie, prezident. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Vyslechla jsem si s velkým zájmem váš projev. Já cítím povinnost vás upozornit na eh, to, že eh, i regiony na jihu Evropy jsou velice potřebné, a to především ty u středozemního moře. Já jsem e, slyšela, že vaše země eh, eh, se bude věnovat zásadním aspektům pro soudržnost v Evropě a to především je vhodné mm, abyste vzali do úvahy nejenom arktický region. A zde bych ráda tedy, abyste patřičnou pozornost také věnovali jihu Evropy, vzhledem k tomu, že v nedávných průzkumech se zjistilo, že některé regiony v Itálii, a to eh, Sicílie, ze které jsem já, tak ty jsou nejvíce opozdilé v EU, a to je především pokud jde třeba o míru zaměstnanosti, pokud jde o vzdělanost, infrastrukturu. A <clears throat> také vy <clears throat> jste správně na to poukázala, na klima, dopady klimatu, například naše regionu, tedy kolem Středozemního moře, ty nejvíce jsou postiženy, jsou tam velké škody způsobeny eh, oteplováním planety a to především naše zemědělství trpí, eh, nejvíce trpí kvůli změnám klimatu a celý zemědělský systém si zaslouží určitě naši větší pozornost i ze fondů soudržnosti a rozvojových fondů a ještě více možná než infrastruktura. Nehovořím pouze o digitální infrastruktuře, samozřejmě tam je nutné intervenovat, ale e, potom další infrastruktura, to znamená silniční komunikace, ty jsou u nás zásadní, e, protože tady to souvisí i s otevřenou obchodní politikou. Je třeba zajistit dostupnost všem regionům v EU. A nakonec Eh, proces inovací a digitalizace. Připomínám, že v naší zemi digitální agenda eh, má velký sklus a to kvůli eh, možná osvětě a možná špatné vzdělanosti i mladých, nebo spíš těch méně mladých lidí, takže je třeba, aby v našich programech vzali do úvahy ten fakt, že je třeba k tomuto věnovat speciální fondy. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji eh, kolegyni a nyní má slovo Rafael Fito, ECR. Děkuji, pane předsedo. Vítejte zde, paní ministrině, na našem výběru. S velkým potěšením jsme si vás vyslechli, především eh, když jste eh, přednesla ve vaší prezentaci určitá témata, se kterými souhlasím, které jsou také prioritou. Eh, naší prioritou, hm, určitě nejenom prioritou vašeho předsednictví, ale vůbec evropských politik jako takových a určitě to představuje zásadní body i v oblasti politiky soudržnosti. Je zřejmé, že, politik, že program, tak jak řekli další kolegové, je velice ambiciozní, tedy určitě zde lze eh, eh, zde si přát tedy jejich realizaci jenom. A potom jsou tady určité oblasti, kde je třeba jednat rychle, jak byste sama řekla. A některé ty reakce ale musí být takové hodně technické, nejenom principiální. Takže zde je třeba abychom se o to snažili v tomto období. A především mám na mysli eh, třeba naši schopnost vůbec rychle definovat mm, ty různé otevřené otázky, eh, na které třeba věnovat prostředky ještě v roce 2021. A zde mm, finské předsednictví už navrhuje určitý harmonogram a Eh, druhá otázka mm, se týká, eh, jakou cestou se hodláte ubírat, abyste dohnali ten sklus, který máme v některých oblastech a jakým způsobem, jaké konkrétní návrhy předložíte. A třetí bod. Eh, v řadě případů je zde velký rozpor mezi politikou soudržnosti, soudržnosti a flexibilitou to znamená čerpání národních zdrojů eh, eh, z titulu paktu stability, kvůli paktu stability, protože ten často blokuje vlastně tu možnost eh, vydat prostředky na politiku soudržnosti. To jsou takové technické otázky, specifické, ale podle mě zcela zásadní pro to, abychom mohli uh, Eh, jít před s našimi hlavními tématy a prioritami, které máte jako finské předsednictví. A závěrem dovolte, abych zmínil nutnost mm, eh, věnovat se těm periferním zónám ve všech možných ohledech, a to především samozřejmě a ty severní arktické oblasti také jsou důležité, ale Ehm, my jsme tady z různých částí Evropy v našem výboru a mm, je třeba, abyste i řekla pár slov směrem k ostatním periferním oblastech v Evropě, abychom pochopili, jaké jsou vaše cíle a jak to vidíte. Jak vidíte různé ty eh, politiky, ano, ehm, protože zde existují velké rozdíly mezi těmi periferními oblastmi a to by měla být priorita a je třeba eh, k ním přistupovat komplexně. Děkuji. Merci beaucoup. Hm, děkuji a za eh, GUE NGL Dimitris Papadomilus, místo předseda. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych vás srdečně přivítat, paní ministrině. Byste nám tady představila v nástěnu myšlenky finského předsednictví, pokud jde o soudržnost. Ovšem, eh, máme tady také fakta a čísla ukazují, že během posledních deseti let nerovnosti mezi regiony se prohlubují a to stejné platí i pro sociální nerovnost. Prostředky, které má Evropská unie k dispozici, tedy nejsou dostatečné, hm, aby soudržnost skutečně posílili. Proevropská politika má přece odstraňovat nerovnosti, nemá je prohlubovat, takže toho musíme v této oblasti rozhodně učinit více. To je pozice Evropského parlamentu a jeho plenárního zasedání. A je to záměr regionální politiky. Politiky soudržnosti musí být posíleny a finanční prostředky musí být navýšeny nesmí být redukovány. A tady máme návrh Evropské komise, který vede k tomu, že jsou tyto prostředky eh, v průměrem o 8% snižovány. Evropský parlament je proti eh, těmto škrtům a požaduje navýšení. Máte ambiciozní cíle, v, na podzim chcete dospět k dohodě, ale mě by zajímalo, jak eh, ta diskuze vypadá v tuto chvíli a jak se k tomu stavíte? Jste pro tyto škrty prostředků na fondy soudržnosti a nebo eh, chcete ty částky zachovat nebo je dokonce navýšit? Chtěl bych jasnou odpověď. Dále, pokud jde o cíl územní soudržnosti, tam s vámi souhlasíme, ale Eh, vedle toho příkladu arktické oblasti, který je velmi zajímavý. Pak tady máme také Jižní Evropu. Máme tady otázku ostrovů. Vázebně má více než 200 obyt, eh, obydlených ostrovů. Co chcete udělat pro posílení soudržnosti v celé Evropě? Mám na mysli územní soudržnost v tomto případě. Eh, nejen té arktické oblasti, protože předsednictví se musí zajímat o celou Evropu. Mnoho Finů navštěvuje mou zemi a jich Evropy v tomto letním období. A dále vede se tady jednání mezi zeměmi, které jsou čistými přispěvovateli a mezi těmi, které jsou příjemci těchto prostředků. To vede k různým kompromisům podle stejného jmenovatele, podle toho nejnižšího společného jmenovatele. A abychom se vyhli takovým postupům, tak by se prostředky měly navýšit. Výbor Monty tady učinil návrhy a požadavky. Přál bych si, aby tady byly Eh, vyčleněny nové finanční prostředky a fondy, například ze zdanění emisí skleníkových plynů. A mě by zajímalo, jak se finské předsednictví na takový typ návrhu dívá. Děkuji. Vážený kolego, a po tomto prvním kole dotazů bych vás chtěl vyzvat, abyste zareagovala a odpověděla na položené otázky. Jistě jste si všimla, že těch otázek bylo opravdu mnoho a všechny v podstatě se shodují. Je tady určité znepokojení, pokud jde o návrhy rady. Poslanci poměrně jasně zamítají návrhy komise a je se určité odhodlání nejenom na našem výboru, ale v celém Evropském parlamentu, aby finanční prostředky, které směřují do politiky soudržnosti, byly navýšeny. A aby bylo zachováno určité minimum těchto prostředků. Pak tady zaznívá znepokojení ohledně míry spolufinancování. V návrhu komise míra spolufinancování eh, vlastně klesá a e, teď je tady určité očekávání na radu. Pokud je soudržnost skutečnou prioritou pro finské předsednictví, očekáváme, že v první řadě proběhne Rada pro všeobecné záležitosti, která se bude zabývat e, soudržností. A dále jako je obvyklé, během každého předsednictví na radě očekáváme, že proběhne neformální rada, která se bude zabývat právě soudržností a myslím si, že to by poté usnadnilo do velké míry vyjednávání, které mezi námi bude probíhat. Očekáváme od vás, paní ministrině, že poskytnete jasné odpovědi ohledně pozice Evropské rady k nařízení, které se týká společných ustanovení a také očekáváme, že odpovíte na položené otázky. Děkuji, děkuji za všechny vaše otázky a také za všechny vaše připomínky. A pokusím se na ně opravdu odpovědět, jak jen mohu, co nejlépe. Takže pokud tedy mi dovolíte, tak eh, začnu tím, že řeknu, že cílem Finska eh, co se týče tedy vyjednávání o víceletém finančním rámci, je samozřejmě prostě dosáhnout pokroku. A v rámci víceletého finančního rámce politika soudržnosti bude hrát klíčovou roli. Chceme, aby ten finanční rámec byl vyvážený. A chceme samozřejmě, aby také zohledňoval nejenom ty nové výzvy, ale také tradiční politiky, protože jsou to obě strany té stejné mince. Pan Novakov a pan Marquez hovořili o tom časovém harmonogramu, to znamená, jak rychle budeme postupovat. Eh, Rád létě se podařilo eh, dosáhnout obecného společného stanoviska, co se týče tedy toho rámcového harmonogramu. To znamená, že v tuto chvíli komise chce začít trialog a komise hned, jak tedy bude parlament připravený, vyjednávání začne. Dovedu si představit, že tady hovoříme tedy o časovém rozmezí konec srpna, začátek září. Co se týče obecného nařízení a s ním souvisejícím otázkami, a s tím související otázky, tak tady máme opravdu velmi málo času a chceme opravdu dosáhnout pokroku co nejdříve. Politika soudržnosti je samozřejmě zcela zásadní pro blahobyt všech našich občanů a pro vyváženost našich regionů. Uděláme všechno, co bude na našich rukou, proto abychom opravdu našli řešení pro ty nejtěžší otázky. Jsme si vědomi samozřejmě toho, že vše u všeho dosáhneme pokroku ve chvíli, kdy se dohodneme na financování, způsobu eh, financování těch jednotlivých aktivit. Také jste se ptali, co se stane v budoucnosti z perspektivy technické. Trialogy samozřejmě budou reagovat také na všechny nařízení, eh, na situaci v regionálních fondech, fondech pro rozvoj. A my musíme udělat všechno pro to, abychom co nejdříve mohli eh, začít využívat tyto fondy. To znamená, musíme v tom mít jasno předtím, než přejdeme k trialogu. Samozřejmě budeme tedy chtít vyjednávat i debatovat s Evropským parlamentem prostřednictvím jeho zpravodajů a doufám, že vše bude probíhat co nejvíce hladce. Například eh, budeme hovořit o obecném nařízení, v rámci něž budeme hovořit o tom programu dohledu, podmíněnosti a všech důležitých kapitolách tohoto obecného nařízení. A co se týče fondu soudržnosti a Fondu pro rozvoj venkova a další fondy, tak to jsou samozřejmě otázky, které budou zohledněny a jsou zcela klíčové. Také jste se ptali Ptali jste se na to, jakým způsobem přistoupit k tak složitým eh, otázkám, jako jsou například klimatické změny, jakým způsobem může politika soudržnosti přispět k řešení těchto problémů, nebo jakým způsobem budeme moci co nejdříve ustoupit od fosilních paliv. Co se týče klimatických změn, tak myslím si, že už nikdo nemůže spochybňovat, že klimatické změny mají dopad na náš každodenní život. To se musí také samozřejmě celé jasně odrážet v našich politikách a musí to být také součástí naší příštího vícelitého rámce. To znamená, vše musí směřovat vlastně k k popasování se s těmito výzvami. My jsme si přeci, už přece vzali, že 520% celého evropského rozpočtu bude namířeno právě na řešení změn spojených s klimatickými změnami a my samozřejmě musíme jednat v souladu s těmito cíly těch 25%, protože chceme, aby Evropa byla co nejzelenější, aby měla co nejnižší emise, abychom co nejdříve mohli přestoupit k čistým energiím, abychom co nejdříve byli schopni přizpůsobit se daleko více té aktuální situaci, abychom co nejdříve byli schopni eh, řídit eh, vša, všechna rizika vyplývající z klimatických změn. Myslím si, že to je zcela klíčové téma. A v tomto smyslu musím říci, že se musíme chtít a umět zaměřovat na tyto aspekty. Poté tady zaznělo spousta, zazněla spousta dalších otázek eh, souvisejících s jednotlivými regiony. Ano, máte pravdu, vy máte pravdu. Máme tady ty nejvzdálenější eh, oblasti, máme tady ty periferní oblasti, máme tady ty oblasti s velmi nízkou hustotou zalidnění. Ano, všechny regiony Evropy jsou důležité. Já jsem zmínila arktický region,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 ve svém eh, programu, eh, protože je tedy také explicitně součástí našeho programu, ale samozřejmě všechny regiony, všechny regiony jsou domovem eh, našich občanů a arktický region má prostě přenádhernou krajinu a přírodu, kterou musíme zachovat a chránit. Příroda arktického regionu je extrémně křehká a v tomto smyslu nejde pouze o zachování způsobu života v jednotlivých regionech, nich, ale musíme se také naučit jim důvěřovat, důvěřovat jejich schopnostem. Když jsme hovořili o těch fosilních eh, paliv, tak samozřejmě hlavním cílem je upouštět od fosilních paliv a to jsou cíle, které musí být eh, jaksi dodržovány ve všech regionech. Týká se to jak středozemí, eh, jedná se to samozřejmě i ostrovních oblastí, jižních oblastí, severních oblastí, prostě pro všechny oblasti je to zcela zásadní. I když samozřejmě každá jednotlivá oblast má různá specifika. To znamená, že samozřejmě i tato velmi specifická povaha jednotlivých regionů se musí nějakým způsobem odrážet v našich politikách a rada to musí zohledňovat a musí to zohledňovat ve své práci, ve svých návrzích. Musí si být vědoma právě této rozmanitosti regionální a jiné. Musíme si také uvědomovat také ty jednotlivé okolnosti a způsoby života v jednotlivých regionech a je třeba ke všemu při přistupovat rovnoprávně. Kromě toho tady také zazněly připomínky, které se týkaly v podstatě vyjednávání, co, jak, jak si všech schůzek a vyjednávání v nejbližší budoucnosti. Odehraje se mnoho setkání i na neoficiální úrovni, v rámci nějž budeme hovořit o soudržnosti. Už došlo k jednomu takovému to setkání. Jehož hlavním cílem byla právě soudržnost. A chceme, aby i v rámci trialogu se hodně o politice soudržnosti hovořilo. To znamená, ano, jsme připraveni, jsme připraveni na to, abychom zorganizovali eh, všechny schůzky a setkání, která budou důležitá, pokud budeme tedy si myslet, že prostřednictvím těchto setkání a vyjednávání budeme moci jak si podpořit úspěch eh, oficiálních vyjednávání a trialogů. Co se týče ekonomické podmíněnosti a makropodmíněnosti, jakým způsobem tato politika souvisí s paktem stability a růstu? Je pravdou, Je pravdou, že makroekonomická podmíněnost je v podstatě je nezbytnou součástí víceletého finančního rámce a právě proto to je třeba také v rámci trialogu zohledněno. Doufám, že jsem vám tady odpověděla na všechny vaše otázky a pokud to ne, tak doufám, že se mi podaří nyní zodpovědět později. A teď druhé kolo. Eh, slovo budou mít členové výboru. Nejprve má slovo kolega Arima. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Ve svém proslovu jste hovořila o hraničních regionech. Říkala jste, že jsou pro vás důležité a také jste říkala, že rozhovory se zpravodají k jednotlivým legislativním návrhům i k pohraničním oblastem začnete neprodleně řešit v současném víceletém finančním rámci. Ovšem, pokud jde o přeshraniční spolupráci, tedy Interreg, vidíme rozpočet ve výši 10,3 miliardy euro. V návrhu komise eh, který jsme mm, zpracovávali, komise mm, si přála 8,3 miliardy eur pro eh, roky 21 až 27. A můj dotaz je zcela prostý. Tady na výboru eh, bylo byl návrh k návrhu komise napříč všemi frakcemi, ze kterého vyplývá, že si přejeme celkový rozpočet eh, zhruba 11 miliard euro. To znamená, že si přejeme více peněz, než navrhla komise a že si přejeme zhruba stejnou částku, která se na tento důležitý program vyčlenuje v tuto chvíli. A můj dotaz zní, bude finské předsednictví podporovat právě tento návrh v rozhovorech o VFR a budete hájit stanovisko našeho výboru? Prosím, odpovězte ano nebo ne. Děkuji. Merci. Děkuji. Mám tady hodně žádostí o slovo, tudíž apeluji na kolegy, aby byli struční. Kolega říká eh, roz, kolegyně Rozeme to. Děkuji. Rozada má to. Děkuji, děkuji paní ministrině, že jste přišla. Já jsem si pečlivě vyslechla uh, informace o vašem programu a především zajímá eh, ve, jsou ty ekologické aspekty. Tudíž mám logický dotaz, zcela přirozený. Potřebuji uh, Eh, potřebujeme více politiky soudržnosti. Já říkám ano, ale za podmínky, že eh, budeme zároveň to propojovat s bojem proti změnám klimatu. Samozřejmě budeme, chceme být více konkurenceschopní, inkluzivní, ale principy právního státu ve všech státech ano, ano, ale eh, zde především bychom měli pomáhat těm méně rozvinutým regionům touto politikou soudržnosti. Zde Evropský parlament již eh, definoval svoje představy, eh, jak, mm, jak by to mělo být s evropskou územní spoluprací, s našimi fondy a podobně. My jsme spokojeni docela, když eh, zde mm, vás slyšíme a chceme, a byste eh, zvážili zrušení tedy té ekonomické kondicionality v této politice. Ano, sankce. Sankce jsou v podstatě propojeny eh, s tím, že eh, nějaký region je třeba spozdilý a přece nemůžeme ho za to ještě více Eh, sankcionovat. Eh, a zde eh, ty transfery, to jsou mm, většinou pro ně hlavní prostředky, to znamená jakékoliv škrty, to by mohlo destabilizovat jejich rozpočty a drasticky by to mohlo podkopat jejich možnost přispívat k veřejným investicím. Tudíž pozastavení třeba pladeb z fondu, Evropského sociálního fondu či regionálního fondu, to není mm, prospěšné. Často to může vést, že se přeruší projekty, které již začaly na tom daném území. Chci, chci poukázat na další bod ještě, který mm, eh, v podstatě v parlamentu nás všechny sjednocuje a to eh, jsou eh, ty synergie. 380 miliard a máme zde více, je to tedy více než Evropské komise. A pokud jde o ty synergie, souhlasíme, ano a ty mm, transfery mezi fondy, no, tak eh, maximálně by to mohlo být 5%, ale ne dříve než v roce 2023 a musí se přitom respektovat princip teritoriality. A zde tedy prostředky vyčleněné na dané regiony, třeba ty méně rozvinuté a tak dále, to se musí respektovat eh, a musí to být poměrné, tak jak to je nařízení stanoveno. A nakonec Evropský parlament rozhodl, že významně eh, tedy mm, eh, mm, se změní ta míra spolufinancování. Třeba v Itálii eh, dokonce po nás se chce zvýšit to ze 70 na 80 a potom mm, významné e-, ekologie pro Evropský parlament cíle fondu by měla být podle principu, kdo znečišťuje, tak platí. Udržitelný rozvoj, boj proti změnám klimatu a proti přírodním eh, katastrofám, ať jsou to záplavy, země, zemětřesení a také eh, my z toho fondu strukturálního jsme nám podařilo mm, eh, mm, zavést tam princip Eh, nulovou podporu fosilním palivům, takže je třeba, abychom přešli na model s nulovými emisemi uhlíku. Já vám přeji hodně úspěchu, ale eh, já eh, chci, aby i vy jako parlament jste mysleli na všechny evropské občany. Děkuji. Máme velký počet žádostí o slov, takže prosím, snažte se a jděte přímo k věci, k otázce kolega Deutsch teď o slovo. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Természetesen szeretettel... Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě i my vítáme mezi námi paní ministrini a máme na ní velká očekávání, stejně tak jako na práci celého finského předsednictví. A to, co dnes zaznělo z úst paní ministrině, zní velmi pěkně a férově. Ovšem, pokud eh, aniž bych eh, mm, se chtěl vyjadřovat kriticky, musím říct, že jsme přeci jen poměrně zklamaní. Tři věci by mohly tuto situaci změnit. Možná, že bychom si zaprvé měli vyjasnit, následující. Když hovoříte o tom, že minulé priority a současné priority jsou odlišné a že je potřeba je vyvážit, můžeme tomu rozumět tak, že finské předsednictví bude trvat na tom, aby cíle evropských smluv byly zachovány to znamená teritoriální, ekonomická a sociální koheze, soudržnost v EU ve značné míře, což tedy má být zohledněno z velké míry i v, předsedni, v programu předsednictví. Ovšem, když tady hovoříme o nových prioritách, vzniká dojem, že se na staré priority možná zapomene, nebo že se k tomu bude přistupovat jinak. A druhá otázka. Současná situace je zcela zřejmá. V Evropském parlamentu napříč všemi politickými rodinami se všichni shodnou na tom, že rozpočet je příliš nízký a nepřijatelný. Zejména pokud to srovnáme s návrhem výboru region, pro regionální otázky. Otázka je, zda finské předsednictví uvažuje o zvýšení prostředků, anebo zda i v budoucnosti bude o finančních otázkách rozhodovat za zavřenými dveřmi. A pak je tady důležitá otázka přidělování prostředků, pokud jde o fondy na regionální rozvoj a pokud jde o jejich rozdělování. Evropská komise připravila návrh s podporou rady v tom smyslu, že budou v podstatě znevýhodněny nebo dokonce potrestány eh, země na severu, na jihu eh, a tak dále, které se rozvinuly rychleji než jiné. Politika soutržnosti totiž podporovala tyto země, došlo k určitému rozvoji a nyní tyto země budou dostávat méně prostředků. Je finské předsednictví ochotnou tyto země, které podali dobrý výkon, eh, tedy chce je dostatečně podpořit, aby dostávali hodně prostředků i v budoucnosti? Evans. Eh. Děkuji, eh, kolegyně Jill Evans. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši prezentaci paní ministrině a e, na počátku bych chtěla říci, že zastupuje Wales, část Spojeného království a jsme v době, která je pro nás velmi nejistá, ale jako někdo, no, kdo si velmi, velmi přeje trvat v EU, Eh, alespoň bychom si přáli, aby Wales jako nezávislý eh, aktér byl v rámci EU, tak bych chtěla hovořit eh, na základě pokračujícího členství, protože politika soudržnosti je pro naši zemi naprosto zásadní. Bylo to tak v minulých letech, kdy jsme obdrželi v podstatě miliardy, zejména pokud jde o západní Wales, a to z programu pro regionální rozvoj v zájmu mého volebního okrsku a mnoho dalších podporuji ty kolegy, které volají po navýšení prostředků. Ovšem je tady ještě další aspekt. Musíme transformovat naše hospodářství a musíme myslet i na ty nejchudší komunity, protože ty nejchudší děti ve VSU žijí eh, opravdu v chudobě a to je nepřijatelné. A eh, tady je potřeba ty prostředky navýšit. Musíme si být také jisti, že tyto prostředky se nestratí po změně politiky. V minulosti jsme argumentovali proti renacionalizaci politiky soudržnosti. A já si myslím, že Spojené království je velmi dobrým příkladem toho, jak cené tyto věci pro nás byly a nakolik je zásadní, abychom eh, o tyto věci nepřišli protože solidarita je silnou stránkou Evropské unie a my bychom chtěli, aby byla ještě více posílena. Mohla, by na, mohla byste nás ujistit, paní ministrině, že odkazy ve vašem programu, které tedy hovoří o potřebě společných eh, prostředků na soudržnost, eh, že nebudou tedy sníženy Ehm, že to vlastně není takový odkaz na renacionalizaci politiky soudržnosti. Potom další věc, eh, dekarbonizace, návrh komise je 25 tedy tolik prostředků má být přiděleno na dekarbonizaci. Eh, Evropský parlament tady navrhuje 30 a mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Děkuji kolega Manžumea. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní ministrině, děkuji za to, že jste za námi přišla. Já jsem si chtěla podívat na ten návrh snížení rozpočtu na iniciativu zaměstnanosti mladých, což je pro nás velmi znepokojící, pro nás eh, jako Španělsko hlavně, protože my máme například 34,94% nezaměstnanost mladých, což je vlastně iniciativa, kterou, se kterou přišlo španělské předsednictví vlastně ve chvíli, kdy nezaměstnanost mladých byla u nás ještě vyšší dětí. Je pravdou, že tady vlastně nedošlo k navýšení těchto fondů. Je pravda, že ne všechny prostředky byly využity nejúspěšnějším způsobem. Nicméně prioritou Evropské unie i nadále musí být poskytování příležitostí všech mladých lidí, kteří chtějí pracovat, mladých lidí, kteří chtějí vytvářet a e, budovat nové podniky, v podstatě zajistit, že tito mladí lidé budou mít dobré příležitosti. Pravdou je, že pokud bychom chtěli snižovat nerovnosti, tak nerovnost snížíte pouze vytvářením nových pracovních míst, nových podniků, nových společností, vytvářením generací bohatství, tak, aby mladí lidé v různých regionech mohli stát za svými iniciativami. A proto chci poukázat na to, že je velmi důležité, aby nedošlo ke snížení tohoto rozpočtu, protože chceme, aby mladí lidé byli opravdu ve středu naší pozornosti a podívat se také ještě jednou na cíle a způsob užívání tohoto rozpočtu, aniž by za jakýchkoliv okolností došlo k jeho snížení. To znamená, je třeba se podívat, jakým způsobem nejefektivněji tento rozpočet využít využít a jakým způsobem snížit nezaměstnanost mladých a jakým způsobem dát ještě více příležitosti mladým lidem. Děkuji. Paní Mestre Martin. To si to vedno. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Vy pocházíte ze severské země, eh, která stejně jako my na jihu v podstatě stojí před mnohými společnými cíly a výzvami. Vy jste například hovořila o snížené hustotě eh, zalidnění v některých vašich eh, regionech a my čelíme úplně stejnému problému, protože vy jste hovořila o svém regionu. Já váš region neznám, ale znám Castilla Manchu, to je moje, to je můj region region, kde například Ciudad Real nebo Cuenca, to jsou dvě velká města, v posledních desetiletích opravdu systematicky přichází o velkou část svého obyvatelstva. Kromě toho máme také spoustu dalších regionů, obcí, kde v podstatě máte na kilometr čtvereční opravdu minimální zalidnění. To znamená, že ta hustota zalidnění v mnohých našich regionech je opravdu naprosto minimální. A ty podmínky v některých regionech jsou opravdu alarmující. Máme samozřejmě i snižující se příjmy, snižující se porodnost, samozřejmě snižující se příjmy i v oblasti sociální, zdravotní a tak dále. Z toho důvodu považuji já za nezbytné, a jsem velmi ráda, že vy jste to také explicitně zmínila, dělat něco tedy s touto výzvou, kterou představuje právě vylidňování. Ale cesta je ještě dlouhá. Evropský parlament už vytvořil určitá, určité zprávy, vydal prohlášení ale je třeba, abychom k tomu opravdu přistupovali při, eh, průřezově, abychom to vnímali a zohledňovali také eh, v politice soudržnosti. Ale já bych ráda věděla, co vy si myslíte, v jakých dalších politikách je třeba tyto výzvu zohledňovat, tak abychom se s ním mohli v následujících letech popasovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Julie Ward, prosím. Takže prosím, prosím, Julie Ward se taky přihlásila o slovo, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát za to, že jste mi dali slovo. Já jsem opravdu velmi ráda, že zde zastupujete finské předsednictví. Já jsem měla tu příležitost společně s Jill Evans účastnit se jedné studijní cesty po Finsku v lednu před 18 měsíci a podívali jsme se například na způsob vzdělávání a školení ve vaší zemi, včetně tedy školení v oblasti podnikatelské a v oblasti digitální. A musím říci, že jsem si velmi dobře vědoma toho, jakou vůči eh, roli hraje Finsko v oblasti vzdělávání musím říci, že když jste hovořila o tom kontaktu mezi lidmi, tak, eh, jsem, eh, tak mě to velmi zaujalo. A Chtěla bych vědět, jak regionální politika i jiné nástroje mohou tento mezilidský dialog podporovat, protože pro mě samozřejmě kultura a vzdělávání jsou nejdůležitější oblasti. A v minulé legislativě jsem byla zodpovědná také za zprávu týkající se sociální koheze a marginalizovaných eh, menšin a hovořili jsme o tom na tomto výboru velmi mnoho. Eh, hovořili jsme o tom, jak je velmi důležité zohledňovat například, eh, já nevím, různá umělecká uskupení, která pracují ve velmi jaksi znevýhodněných, chudých oblastech, také v našem regionu v Anglii. Já jsem si velmi vědoma toho, že kultura a umění je zcela zásadní pro mezilidský kontakt, pro dobré sousedské vztahy, že to není co prouze patří eh, do debat eh, sociálních a kulturních eh, výborů. A proto jsem velmi ráda, že jste vlastně hovořila o tom kontaktu mezi lidmi, kontakt mezi člověkem a člověkem. A chtěla bych tedy vědět, jakým způsobem si vy myslíte, můžeme ještě více přiblížit a poskytnout lidem nové projekty v oblasti kultury a umění a jakým způsobem vlastně toto téma téma také zapracovat do práce jiných výborů. Děkuji. A slovo má náš kolega Pekajnen z Finska, který se také přihlásil o slovo. Máte slovo, prosím. Omlouvám se. Pane předsedo, Paní ministrině. Je opravdu velkou ctí pro nás, že vás můžeme přivítat a pozdravit zde v našem parlamentu. A já jsem Fin, vy jste moje ministrině a já se vás zeptám na velmi jednoduchou otázku. To je jasné. Ptám se vás na následující. Můžete nám slíbit, že v průběhu finského předsednictví uděláte všechno proto, aby došlo ke snížení byrokracie, která například je také nedílnou součástí politiky soudržnosti. Já jsem byl zodpovědný i jako ministr za mnohé věci, i jako vlastně regionální zástupce a musím říci, že ve chvíli, kdy výbor představí své pokyny, Eh, zveřejní se pokyny pro další volební období. Eh, všechno to jde tedy na národní úroveň, potom národní úroveň vlastně pošle své pokyny na regionální úroveň, z regionální eh, úrovně to tady zase prostřednictvím vyjednávání jde na místní úroveň a v podstatě v konečném důsledku ta ministerstva musí jaksi v mnoha různých vyjednávacích kolech vyjednávat. To znamená, že to je prostě byrokracie, která pořád chodí okolo toho stejného a to nesčetněkrát. A to všechno vede k tomu, že ta administrativní zátěž je opravdu naprosto neospravedlnitelná. Už bylo mnoho snah snížit tuto byrokracie, ale pořád se to nepodařilo. A já mám pocit, jako kdyby ta zátěž se pouze navyšovala a navyšovala. A já se chci zeptat, vy nám můžete slíbit, že tato zátěž se sníží? Děkuji, děkuji, pan Polák je tu. Ten se také hlásil o slovo, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní ministrině. V době, kdy mnozí z nás hovoří a volají po digitalizaci v Evropě a v členských zemích, je pořád ještě mnoho občanů, kteří nemají ani přístup k pitné vodě. A to i přesto, že žijeme v 21. století. Mnozí lidé v mnoha evropských zemích nemají přístup ke kanalizaci pitné vodě a nebo přístup k nějaké přístupové cestě. A pokud chceme v tuto chvíli doopravdy hovořit o snižování regionálních rozdílů, tak si myslím, že by bylo třeba udělat všechno pro to, aby každý člověk v Evropě měl přístup k základní infrastruktuře. A jsem přesvědčený, že v následujícím nejbližším programovém období musíme zajistit dostatečné investice právě pro ty nejchudší regiony. A to s tím cílem, aby i v těch nejchudších regionech v Evropě lidé měli podmínky, dostatečně dobré podmínky pro dobrý život. To znamená, že aby všude měli lidé přístup k dobře placené práci, aby i v těch nejchudších regionech v Evropě bylo možné vychovávat děti takovým způsobem, že budou mít dobrý přístup na pracovní trh. To mě tam vlastně chybělo v tom vašem projevu a byl bych velmi rád, kdyby se to tady nějakým způsobem v tom vašem pracovním programu objevilo. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pan Kimporopoulos, prosím, náš kolega Kimporopoulos se také eh, žádal o slovo, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji pane předsedo, děkuji paní ministrině. Já jsem mladý a jsem ze země, z jedné země, ve které bohužel žije mnoho marginalizovaných eh, skupin. Kromě toho v naší zemi také velmi vysoká míra nezaměstnanosti. A chtěl jsem říci, že v Řecku v podstatě v tuto chvíli sice vstupujeme do nové fáze růstu a jsem si jistý, že ještě budete překvapeni, ale potřebujeme je trošičku více času, potřebujeme ještě více času na to, abychom se dostali z té chronické recese, ve které jsme se ocitali v těch posledních deseti letech. Já jsem vlastně z východní Makedonie a také z, ze zóny okolo Epira a tam máme problém hlavně s velmi vysokou nezaměstnaností, hlavně mezi mladými v podstatě velmi mnoho nezaměstnaných mladých lidí a žen. A poté také situace na jednotlivých ostrovech. Ty ostrovní oblasti jsou velmi složité, protože samozřejmě tam dochází k odlivu mozku a e, jsou to regiony, které prostě se potýkají s velkými problémy. A já se ptám, s čím počítá finské předsednictví nebo jakým způsobem vlastně chce finské předsednictví postupovat v této oblasti, jakým způsobem chce přispět ke snižování nezaměstnanosti v těchto oblastech oblastech a hlavně v souvislosti s těmi nejvíce zranitelnými skupinami, jako jsou mladí lidé, ženy a postižení lidé. Děkuji. A jako poslední bude hovořit pan Solis Perez, prosím. Paní Solis Perisen, děkuji, děkuji paní ministrině za to, že jste za námi dnes přišla. Abyste to řekla, inovace a výzkum budou hrát zcela zásadní roli právě při vytváření nových kvalitních pracovních míst, při růstu a navyšování konkurenceschopnosti. Proto je to klíčové téma pro vývoj v našem regionu. Samozřejmě potřebujeme dostatek fondů na podporu malých a středních podniků a podnikatelů a samozřejmě digitální transformace a například široké pásmo, tak aby prostě široké pásmo bylo všude, včetně venkovských eh, oblastí, aby vlastně v těchto oblastech nedocházelo k neustálému odlivu lidí. Prostě, aby tyto regiony nezaostávaly. A teď se ptám, zdali podpora inovací je e, eh, jaksi prioritou finského předsední, dovedu si představit, že ano. A co uděláte proto, aby v následující nebo v rámci následujících vyjednávání inovace byly opravdu centrálním, zásadním tématem pro všechny politiky, včetně politiky soudržnosti a samozřejmě přeji vám mnoho štěstí do vašeho předsednictví. Merci beaucoup. Děkuji, paní ministrině. Celá řada otázek, což ukazuje, že náš výbor má velká očekávání od vašeho předsednictví, tedy především co se soudržnosti týče, tak doufám, že velice konkrétně odpovíte na vám položené otázky. Máte slovo. Kiitoksia kaikista erinomaisista. To byly vynikající otázky, děkuji za ně a já se pokusím odpovědět co nejvíce vyčerpávajícím způsobem. A především bych začala otázkou z začátku. Interreg a také eh, vůbec obecně vše, co se týče financování soudržnosti. Tak nejprve k Interregu. K tomu mohu říci, že hodláme zahájit vyjednávání, tedy trialog, který se týká tohoto nástroje i dalších nástrojů. A já si myslím, že parlament, rada mm, v podstatě víceméně jsou ve shodě, pokud jde o rozvoj mm, tohoto nařízení. A Dále někteří poslanci, poslankyně se ptali na velikost eh, té obálky eh, financování soudržnosti. To je zajímavé téma. Eh, jde o velkou obálku, která generuje velké emoce, vzbuzuje velké emoce, emoce a paní Damato se ptala eh, na objem této obálky. Ano, je těžké teď nějak předvídat eh, směr, mm, kterým se povedou diskuze, eh, pokud jde o financování. A takže v této fázi to těžko mohu přesně odpovědět. Ale Finsko jako předsednictví se Eh, zavazuje, že bude se pokračovat eh, s vyjednáváním o víceletém finančním rámci tak, abychom se dohodli do konce roku. A řada poslanců položila eh, otázky, které se týkají politiky soudržnosti a vztahu s podporou regionu, jak tedy vyrovnat ty rozdíly, především paní Evans a další se na to ptali. Vlastně, když vezmeme do úvahy, že hlavním finálním cílem je, aby rozdíly mezi regiony se eh, zmenšily nebo vyrovnaly úplně, takže eh, takže mm, mm, poté, až tedy ty rozdíly se budou zmenšovat, tak podle toho zjistíme, že ty naše politiky jsou k něčemu. Ten pokrok ale byl dost pomalý a mm, měli jsme s tím problém. Politika soudržnosti tedy vede k výsledku. Máme hezké příklady dobrého fungování politiky soudržnosti, jako například mm, mm, sedmá zpráva o sociální soudržnosti z roku 2017, tak ta nám ukazuje, Eh, výsledky aby potom v rozpočtu jsme vzali do úvahy priority. Mm. A to mm, podmínilo velikost jednotlivých obálek eh, podle specifických rysů členských států, takže je třeba skonstatovat, eh, pan Deutsch se na to ptal, jak tyto nové priority a ty eh, na jedné straně a ty staré politiky na straně druhé, jak je dostat do rovnováhy. My si myslíme, že to je možné. Eh, je to v samotné povaze politiky soudržnosti, tak tam při financování se musí vzít do úvahy specifické rysy jednotlivých regionů a to je dokonce i zakotveno ve smlouvách, eh, tam jsou na to příslušné články. Takže my jako předsednictví se budeme snažit nalézt vyvážený finanční rámec, který zohlední eh, tedy ty nové prvky i ty tradiční prvky. Dále otázka spojená eh, se sociální tedy politikou, to je taková širší věc jak paní Ward zmínila, ta se na to ptala, na začlenování mladých lidí, sociální dimenze programu finského předsednictví. Tam to hodně řešíme a pokud chceme být konkurenceschopní v Evropě, tak musíme mít sociálně soudržnou Evropu a e, takže i proto je třeba i vzdělávat lidi, školit, je třeba pracovat na blahobytu, na lidí a sociální zajištění. Takže to náš pro nás, pro Finsko, sociální plíř a sociální práva, to je jasná věc. A mm, dále Pan Pekarina hovořil o snižování administrativní zátěže. E, tady ta administrativa politiky soudržnosti e, nemá být příliš těžkopádná, byrokratická, to především pro místní samozprávy a nižší územně správní celky. Rada podporuje cíl komise, to znamená zjednodušit významnou měrou administrativu, například jsme, my zde máme kratší nařízení než dříve, protože není třeba pořád všechno opakovat v legislativě a řešit, upravovat tam veškeré detaily. Druhý příklad lze zmínit eh, snížení počtu cílů. To umožní eh, pružnější, flexibilnější plánování programů a rada pod, bude určitě podporovat zjednodušení a to, abychom eh, měli jasnější právní normy, aby jejich znění bylo jasnější, přímočařejší a dále. Je <clears throat> třeba eh, eh, si uvědomit, že program předsednictví Především hovoří o nových technologiích, o, o megadatech e, a takže e, on hovoří o inteligentních strategiích, inovacích, to je pro nás důležité. To je motor. A to nám umožní e, i snad pokročit před. Já jsem se pokusila zareagovat na všechny otázky, které jste položili. Každopádně jsem si všechno poznamenala. Děkuji vám všem a určitě <clears throat> vše mám řádně zaznamenáno a budu eh, s tímto pracovat. <clears throat> A určitě ještě bude o další příležitosti neformálních diskuzí s vámi. Já jsem měla, pro mě to byla velká čest, že jste mě eh, pozvali, vyslechli a položili otázky. Jsem přesvědčena, že mm, v otázkách soudržnosti a regionální rozvoje <clears throat> určitě můj tým, nebo náš tým tedy eh, mm, zajistí určitý pokrok eh, a to i díky vám. Určitě hodně práce nás čeká, především mm, v oblasti mm, eh, nejrůznějších sektorů, a mm, protože před námi stojí velké výzvy, ale zároveň je třeba to vidět jako příležitosti a je třeba, abychom společně působili tedy evropsky a inteligentně. Mm, vězte, že vždycky jsem vám k dispozici, jsem vstřícná diskuzím a finské předsednictví se angažuje mm, především v této spolupráci s Evropským parlamentem, tam, kde to bude možné. My budeme se maximálně slažit, aby vyjednávání končila vždycky úspěšně. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Merci beaucoup pour les réponses que vous avez. Děkujeme za odpovědi na otázky našich kolegů a doufám, že si z tohoto setkání odnesete vědomí toho, že náš výbor má velké odhodlání prosazovat pozice Evropského parlamentu. Velmi si přejeme, aby Evropská rada se nevydala cestou Evropské komise, pokud jde o dohodu o víceletém finančním rámci, kde by se opětovaly tradiční politiky, společná zemědělská politika a zejména politika soudržnosti. Evropský parlament ve vyjednávání by, jak jsem si jist, se proti tomu ve vyjedn... se postavil. A za druhé, Myslím si, že vaše předsednictví by mělo vyslat pozitivní signál, který by jistě prospěl budoucím vyjednáváním, které eh, bude pokračovat v září. A Neformální eh, rada o soudržnosti je pro nás velmi důležitá, protože jinak by to vlastně znamenalo určitou změnu, výpadek po mnoha letech a rozhodně bychom to nevnímali jako pozitivní signál. Velmi vám děkujeme za účast a samozřejmě vám říkám brzy nashledanou, protože se budeme muset výdat příštích šest měsíců. V každém případě děkuji. Nous poursuivons notre réunion. Budeme pokračovat v našem zasedání. A já děkuji těm, kteří odcházejí ze sálu za to, že budou jistě odcházet v tichosti. Merci de quitter la salle. Děkujeme za to, že odcházíte potichu, tak abychom my mohli narušeně pokračovat v našem programu. On continue. On va discuter du budget. Alors. Ah Bien. Bien. Nous poursuivons. Hmm, děkuji, budeme pokračovat. Dnes dopoledne se souhlasili s tím, že změníme náš program a bod 4 probereme až nyní. Během setkání koordinátorů z dnešního dopoledne se koordinátoři dohodli, že potvrzují, že si přejí, aby Evropská komise pokračovala ve svém obvyklém postupu, pokud jde o rozpočtové řízení. Eh, předseda tedy bude zpravodajem, pokud jde o potvrzení rozpočtu za výbor REGI pro rozpočtový proces za rok 2020. Předseda je pověřen um, anulovat různé změny, eh, které tedy byly navrženy ze strany komise a navrhovat různé pilotní opatření a akce a přípravná opatření, které zatím byly eh, v první vlně prověřeny komisí. Pokud si eh, poslanci budou přát předkládat nové pozměňovací návrhy, nové pilotní akce nebo přípravná opatření, tak tak musí učinit přímo eh, u výboru pro rozpočet a předseda eh, výboru REGI musí být uveden v kopii pro informaci. Předseda předloží návrh z vlastního Eh, tedy návrh stanoviska, eh, který bude předložen našemu výboru Regi v září a bude se o něm hlasovat na zasedání 2. až 3. října. Dosud poslanci předložili 12 pilotních akcí a přípravných opatření, která jsou předmětem prvního eh, hodnocení ze strany komise. Jeden z těchto návrhů byl stažen a já těch jedenáct dalších budu předkládat jménem našeho výboru REGI. Dále bych vás chtěl informovat, že 10. července Rada přijala své stanovisko k návrhu rozpočtu Evropské komise na rok 2020 Rada tam zapracovala pouze několik změn v návrhu komise, zejména pokud jde o hlavu 13, eh, to je regionální a urbání politika. A eh, komise snížila prostředky na závazky rozpočtových položek, pokud jde eh, o iniciativu pro zaměstnanost mládeže a dále technická aktivita a inovativní aktivita. A dále Eh, tedy eh, prostředky na, na zaměstnanost mládeže. Jak jsme se domluvili, budu předkládat pozměňovací návrhy, kterými bych chtěl eh, zvrátit tyto škrty nebo snížení. A v tuto chvíli se můžeme pobavit o těchto důležitých aspektech. Slyšeli jste diskuzi s finskou ministriní rozpočtové otázky jsou zcela zásadní, protože eh, je to právě rozpočet, který nám pomáhá pokročit, pokud jde o soudržnost. Já nechávám tady v tuto chvíli slovo stínové zpravodajce za EPP. Tady, uh, eh, máme tady stínového zpravodaje za EPP? Nebyl jmenován uh, žádný stínový zpravodaj, nebo není tady? Za EPP a za sociální demokraty, prosím. Místo pana Pikuly jste tady dobře. Tady opravdu máme stínového zpravodaje. Ano, dobře. Máte slovo. Mimo mikrofon. Řečník hovoří mimo mikrofon. So, <laughs> sorry. No, it's no, some standing. Omlouvám se, jsem tady místo pana Pikuly, který mě požádal, abych eh, za něj přednesl jeho připomínky, protože nemůže být mezi námi. Vážení kolegové, omlouvám se vám za to, že jsem se nemohl zúčastnit odpoledního zasedání, protože mám jiné povinnosti na programu. Reálná práce nás čeká až na podzim a já, tedy pan Pikula, souhlasím s postupy, eh, které zasněly na schůzce koordinátorů. Dostali jsme sedm návrhů eh, kologů během předchozího legislativního období, čtyři eh, pilotní projekty a tři legislativní návrhy a v tuto chvíli čekáme na zhodnocení posledního návrhu, který předložili noví kolegové společně s panem Kozolínem. Tento postup eh, bude pokračovat v září, kde se budou předkládat pozměňovací návrhy k rozpočtu a bude se o něm hlasovat. Pokud jde o obecnější poznámky k součásti rozpočtu, tak v tuto chvíli ještě nevíme, co Brexit přinese, eh, ani po dnešních novinkách. Musíme zajistit rozpočet pro politiku regionálního rozvoje a zejména pro politiku eh, soudržnosti. To je mm, toho důležitá součást. Těším se na naše spolupráci a přeji všem příjemnou letní pauzu. Děkuji. Pan Novakov, děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve jenom ehm, stručné vyjasnění, jak postupovat s rozpočtovým řízením Ehm, já ehm, dnes eh, rozešlu dotazy ohledně stínových zpravodajů v naší frakce, tak eh, abychom potom tedy měli toho stínové zpravodaje, zatím ještě nemáme. Děkuji. Děkuji a za Renew Europe. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem dnes byl jmenován stínovým zpravodajem a očekávám, že o tom budeme diskutovat s kolegy a poté navrhneme konkrétní eh, návrhy v září. Pokud vím, tak v tuto chvíli vedle eh, těch pilotních projektů, které tam existují, neočekáváme, že by bylo ještě něco doplněno. Ozveme se tedy v září také na základě návrhu stanoviska. Děkuji. A nyní za zelené kolegyně Gís. Děkuji, pane předsedo. Eh, shodli jsme se na to, že dáme mandát předsedovi, ale jinak bych se k tomu obsahu eh, ráda vyjádřila v září nebo v říjnu, protože mý kolegové tady ještě nejsou. Samozřejmě nám eh, se zajímají klimatické změny. Myslíme si, že cíle jsou příliš nízké a máme tady klimatický projekt, který by nám měl umožnit, aby jsme zkráčeli tím správným směrem a skutečně potírali klimatické změny. A my se k tomu vyjádříme ještě později, eh, hlavně k tomu vyjednávání. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další z jiných frakcí? Nehlásí. Dobře, myslím si tedy, že eh, postup jsme si tady víceméně načrtli a já bych chtěl všechny vyzvat, aby jmenovali své stínové zpravodaje, tak abychom mohli pokračovat v naší práci a jakožto zpravodaj jsem vám samozřejmě k dispozici. Jak jsem již říkal, poznamenám si všechny vaše požadavky dnes dopoledne jsme se sešli na zasedání koordinátorů. Rozhodnutí vám byla předána a v tuto chvíli vás žádám, abyste potvrdili rozhodnutí, které učinili koordinátoři. Dobře. Máte nějaké další dotazy? Nějaká témata, která byste si přáli probrat? Není tomu tak dobře. Setkáme se tedy na našem příštím zasedání výboru REGI 3. září od 9 hodin v Bruselu. Děkuji také tlumočníkům, říká pan předseda. Děkuji za to, že přispěli ke kvalitě naší práce. Děkuji všem, eh, také kolegům za účast a děkuji za všechny kvalitní otázky, které tady zazněly eh, směrem k radě. Děkuji.